A jak víte, tak my eh, navrhujeme skutečně omezení přechodných lhůt eh, při projednávání těchto otázek. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Rozprava eh, o této zprávě skončila. Hlasování proběhne zítra v poledne. Děkuji vám všem a můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu. Je to zpráva pana Stolojana. Doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. A začneme tím, že dáme slovo zpravodaji panu Stolojanovi. Prosím, máte slovo na čtyři minuty. Thank you, Mrs. President. Děkuji Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl vyjádřit svou vděčnost mým kolegům, stínovým zpravodajům, zpravodajům nebo navrhovatelům stanovisek a dalším členům tohoto parlamentu, kteří přispěli eh, k této zprávě. Také bych chtěl vyjádřit poděkování radě i komisi za eh, naši úspěšnou spolupráci během trialogu který vedla paní Sharon Bowlesová. A chci také poděkovat eh, našemu poradci, eh, panu Vanesovi, za veškerou podporu, kterou nám poskytl. Na úrovni finančních konglomerátů jsou potenciální rizika, která vyplývají eh, z eh, mnohočetného eh, použití kapitálu, ze střetu zájmu a z dalších takzvaných skupinových rizik, kdy několik licencí pro různé finanční služby jsou spojeny v jedno. Finanční konglomeráty tedy musí být pod dodatečným dohlodem, doplňkovým eh, dozorem, jakožto skupina. Eh, cílem je zlepšit evropskou regulaci o doplňkovým dohledem. ve dvou krocích. Prvním krokem je věnovat se těm nejnaléhavějším otázkám tím, že by se vylepšily, novelizovaly již existující směrnice a některé eh, oborové směrnice. A druhý krok, pravděpodobně v roce 2012, bude znamenat předložit návrh nové směrnice k o eh, tomto doplňkovém dohledu eh, nad finančními konglomeráty. To už bude pak vycházet z mnohem zásadnější diskuse na toto téma. Naše společné úsilí Evropského parlamentu, Rady i Komise umožnilo dobrý konsensus o tom, jak změnit eh, současnou eh, směrnici v těchto krocích. Můj návrh se týká definování eh, a zahrnutí smíšených finančních holdingových společností tím, že by tady vlastně se zavedla také možnost eh, provádět zátěžové testy na úrovni každého konglomerátu. Nový orgán eh, dohledu bude mít obecné zásady pro, tuto dohled, pro tento dohled nad konglomeráty v rámci smíšeného výboru. Dále se to bude týkat také směrnice Solventnost 2 a zlepšit transparentnost eh, Eh, aktivit doplňkového dozoru. Bereme v úvahu, že druhý krok eh, proběhne následně. Máme proto v naší zprávě také doložku o přeskumu. Zvažujeme tedy možnost do doplňkového dozoru eh, neregulovaných subjektů vložit zvláštní nástroje to jest identifikační eh, kritéria pro konglomerát eh, vlastněné nefinančními skupinami, jejichž aktivity v bankovním či pojišťovnickém či sektoru či sektoru služeb se relevantně týká vnitřního trhu služeb. Je tedy zde možnost vložit povinné zátěžové testy na úrovni celé skupiny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Stolojane. A nyní má opět slovo pan komisař Barnie, prosím. Děkuji vám, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, před chvílí eh, eh, se hovořilo, hovořila paní o tom Sharon Bowsová, ale také já. Hovořili jsme o tom, že je tady i transatlantická dimenze, kde je důležité eh, zvažovat, jak můžeme koordinovat naše úsilí o eh, regulaci. Jsou tady samozřejmě rozdíly, to musíme mít na paměti, mezi bankovním sektorem Evropy a bankovním sektorem Spojených států. Je tady celá řada uh, rozdílů. Především v Evropě financuje bankovní sektor tři čtvrtiny ekonomiky, zatímco v Americe pouze čtvrtina. Eh, Bazilej 3 a Bazilej 2 ty eh, budeme eh, aplikovat na více než 8 tisíc bank, 8232. Ve, v Americe to bude pouze 20 bank a je tady ještě třetí rozdíl. to téma, kterému se teď věnujeme, a o kterém hovořil pan Stolejan velmi výstižně, e, to je e, ještě otázka konglomerátů, což je specifičnost Evropy. Proto komise velice vítá do, dohodu, ke které došlo a chce poděkovat všem těm, kdo se mezi vámi zaangažovali pro úspěch tohoto procesu. Chceme poděkovat vám, e, pane zpravodaji Stolojane, i stínové zpravodajce paní Bowles, paní Swinburne a dalším stínovým zpravodajům. Ze strany Rady bych chtěl poděkovat eh, belgickému předsednictví i maďarskému předsednictví, která umožnila eh, udělat tento velký krok před Finanční konglomeráty eh, skupiny bankovnicko-pojišťovnické, to je specifičnost Evropy. Je to prostě určitý model, který funguje a funguje dobře. Přesto krize ukázala, že je třeba ještě dále posílit některé aspekty směrnice, které se týkají finančních konglomerátů a proto komise předkládá, nebo předložila v srpnu 2010 tento návrh, aby e, mohla novelizovat e, směrnici. E, dohled nad finančními konglomeráty se takto výrazně zlepší, protože odstraníme jeden regulační nedostatek. Takzvané smíšené holdingy, o kterých se hovořilo v sektorové směrnici, to znamená ve směrnici, které se týkaly bank a také v solventnosti 2, což se týkalo pojišťovnictví. To, to teď přenes na úroveň konglomerátu bude znamenat účinnější dohled a já myslím, že to přispěje k tomu, že posílíme finanční stabilitu. Chci především poděkovat eh, vašemu zpravodaji, panu Stolojanovi, za rozhodující úlohu, kterou sehrál čímž umohl v celé řadě aspektů zlepšit směrnici, která původně ve svém původním návrhu komise ještě neobsahovala některé aspekty, jako například zátěžové testy nebo posílení úlohy smíšeného výboru. Všechna tato vylepšení odpovídají celému tomu balíčku o e, dohledu. E, dohoda také umožní rozšířit Eh, rozšířit eh, pole působnosti také na alternativní fondy, kontrolované konglomeráty a eh, další aspekty. Chtěl bych říci, že je velice důležité zajistit transparentnost těchto skupin. A ještě bych chtěl něco říci ke korelačním tabulkám, což je kontroverzní téma, dosti složité v době trialogu. Velice si cením, dámy a pánové, toho, že Parlament věnuje velkou důležitost tomuto tématu. Někdy je obtížné rozumět všem problémům v radě, v komunikaci s komisí, když jde o transpozici Právě tyto tabulky ukazují, jak je eh, směrnice transponována do vnitrostátní legislativy. A to si myslím, že by zcela přirozeně mělo patřit do eh, práce transpozice, která probíhá v členských státech. Děkuji parlamentu za podporu v této věci. Komise se domnívá, že takové jako relační tabulky eh, jsou nedílnou součástí naší snahy o lepší legislativu. A děkuji vám, že jste tabulky vložili do závěrečného textu, jak to také hned původně komise navrhovala podporovala. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní za eh, výbor hospodářský má slovo pan Bodu. Jedna minuta. Děkuji fungování eh, systému odškodnění eh, investorů byl schválen a sladěn se standardy bankovních systémů. Rád bych se zmínil o tom, že nelze eh, mít eh, rovnost zacházení s investory na trhu a eh, současně s vkladateli bank. Obě strany musí být chráněny, musí být zvažována rizika. Vítám zavedení toho vyrovnávacího systému mezi eh, mechanismu mezi systémy a doufám, že parlament eh, zohlední mé pozměňovací eh, návrhy týkající se zejména jisté prahové hodnoty. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. První je pan Skinner, dvě minuty SND. Děkuji paní předsedkyně a blahopřeji panu Stolonjanovi a panu Vanesovi ze služeb, který je pevnou součástí našich parlamentních e, služeb. Každý neunavně a pilně pracoval, e, téměř každý ve snaze získat konsenzus e, a ta legislativa legislativa, o které budeme hlasovat, myslím, zajistí dostatečnou dodatečnou kontrolu finančních skupin. Něco, co chybělo v našich eh, diskusích o souhrném, eh, o eh, návrhu Solventnost 2. Jsem teda vděčen za to a také eh, za to, že komise zvažuje i transatlantický dopad těchto eh, mechanismů. Dobře víte, co se stane, když korporace se zapojí do příliš riskantních a eh, komplikovaných transakcí ať už se jedná o banky, pojišťovny anebo další eh, eh, subjekty. Tato legislativa vlastně rozšiřuje přístup i k rizikům. Pane komisaři, chci se ještě zmínit, že transatlantické otázky a problémy stále přežívají a musíme eh, zajistit, aby finanční konglomeráty byly součástí této diskuze, zejména v rámci TECu. My ale zatím nevidíme, že by finanční otázky byly diskutovány v rámci TECu úseku tato strana Atlantiku zdá se je vůči tomu odolná, tak prosím, abyste se k tomu ještě vrátil. Pokud je o směrnici jako taková, ano, zátěžové testy role orgánů, korelační tabulky jsou velkým úspěchem. Parlament to, e, si to vydobil v rámci trialogu a e, tudíž je to jakési dosti učinění pro nás a doufám, že budeme v této práci pokračovat v zájmu lepší ochrany spotřebitelů a orgánů či subjektů v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Skinnere. A nyní má slovo paní Bowles dvě minuty za liberály. Děkuji. Klíčovým znakom, eh, znakem eh, v dohledech nad eh, konglomeracemi je vyhýbání se opakování, ale je také důležité vytvořit rovné podmínky z hlediska jednotlivých sektorových podniků, které si konkurují. A to si mm, vyžadovalo několik pozněvacích návrhů. Je tam i specifický bod, že všechna rizika jsou zahrnuta a současně překrývání dozorných orgánů se jsou vyloučeny. Eh, také korelační tabulky jsou zahrnuty a jsou velmi důležité. Eh, zejména eh, je to důležité v případech, které jsou velmi komplikované. Obecně viděno mm, souhlasím, že korelační tabulky jsou nezbytně nutné jako součást evropské architektury orgánů dozoru a v rámci meziinstitucionální dohody, myslím, bychom se také měli zaměřit na mm, odvětví po odvětví a také na jednotlivé případové takové výjimky toho, co se dohodlo. Pokud jde o jednotné eh, formáty výkaznictví, eh, které jsou ehm, zahrnuty ehm, ehm, v textu. To je tež věcí koncenzu a usnadí to dozor. Zátěžové testy jsou zahrnuty, ale nejsou ještě eh, povinné a jak zpravodaj uvedl, učinit je povinnými by mělo být předmětem revize. Já se také eh, domnívám, že otázka eh, rozsahu platnosti je pouze uveden v aktualizační doložce a v praxi by některé členské státy by to mohli rovněž podrobit kontrole, ale otáží se, proč jsme nebyli trochu odvážnější. Ano, dosáhli jsme dobrého výsledku, ale eh, přepracování této verze by mělo být smělejší. Ehm, ehm, my jsme se již dotkli několika bodů, které ehm, bychom rádi měli přepracovány. Děkuji vám a nyní za zelené, paní Gigold. Minuta. Ano, milé kolegyně, milí kolegové, pan Stolian, jako pan Stolian i my se domníváme, že tato zpráva je nezbytná proto, abychom učinili korektury na špatně navržené zprávě v roce 2002 a na špatně navržené směrnici o finančních konglomerátech. To byl duch předkrizový, to byl duch eh, nepřísné regulace, eh, umožňování mnoha výjimek, výjimek, ale je správné, že jsme to teď opravili. Také je správné, že společný výbor tří dohlížitelů, to znamená nad pojišťovnami, bankami a nad cenými cenými papíry a burzami získá přísnější kompetence nad těmito institucemi, které skutečně operují všude možně nad rámec běžných bankovních a pojišťovacích obchodů. Ale velice jasně se zde ukazuje, že princip oddělování na tři různé dohležitele že to vlastně již neodpovídá realitě na finančních trzích, že tady jsme se nedostali dost daleko. Škoda je, že nejdůležitější a relevantní otázky bohužel zůstaly jenom v review clause a proto doufáme, že zpráva bude velice silná a doufáme, že i komise, pane komisaři, příští rok konečně přinese jasné odpovědi na otázky občanů, protože tady nemáme hodnotu samu o sobě, když prostě tady máme stále komplikovanější a nepřehlednější finanční instituce. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Morganti na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. nejrůznější podniky spadající pod finanční konglomeráty patří do nejrůznějších odvětví a všechny je přinést, přimět, všechny je spojit pod jednoho společného jmenovatele vedlo k určitým potížím a tyto potíží se ještě zesílily finanční krizí. My se teď pokoušíme uzavřít tady určitou mezeru, která se jasně projevila během finanční krize. Nový dohlížecí orgán orgán ESMA by tady měl postupovat daleko rozhodněji. Združování eh, nebo zřizování společných gremí se mi zdá být nesmírně důležité. A teď skutečně je třeba, aby i na evropské úrovni se zabezpečilo odvrácení konfliktů, které by mohly vést k vzniku dalších mezer. V obchodování potřebujeme přísnější dohled ve finanční oblasti a to znamená vytvoření nových pravidel. Musíme zohlednit především evropskou dimenzi. Děkuji vám a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye, spontánních dotazů. Eh, napřed uděluji slovo paní Eleně Basesku na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já Začnu tím, že poděkuji kolegovi panu Stolejanovi. Tento návrh a směrnice opravdu spadá do celého procesu vývoje na doplňkový eh, dohled, aby bylo možné zlepšit eh, zvládání rizik. Přeskum celého dohledového rámce eh, v doplňkovém slova smyslu, když se to bude týkat všech subjektů ve finančním konglomerátu, to je povinnost, která vyplývá ze globalizace, který má dopad na evropské finanční trhy. Eh, finanční krize ukázala, které, eh, které problémy ještě existují v dohledu nad finančními trhy. Přeskum celého tohoto rámce má za cíl dohled nad aktivitami největších evropských skupin v oblasti financí. Některé z finanční skupiny nemohou být podrobeny dodatečnému eh, dohledu vzhledem k jejich právní struktuře a současně je také těžké oddělit v některých případech bankovní aktivity od eh, pojišťovnických. Důležité je, aby finanční konglomeráty podléhaly stejnému dohledu, eh, který bude harmonizován. To by mohlo posílit evropský nástroj dohledu. Děkuji. Děkuji. budu pokračovat maďarsky. Uděluji slovo paní Gál Pelc na jednu minutu. Děkuju.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 té musíme předcházet, musíme tomuto riziku zabránit a tudíž eh, bylo zapotřebí eh, směrnici změnit. A také jsem pro vypracovávání nových eh, směrnic pro minimalizaci rizik je nutno také obnažit určité slabiny a tím pádem učinit finanční konglomeráty méně náchylné na rizika. Děkuji a nyní má slovo pan Jean-Claude Gozes. Pane předsedo, eh, Jedna poznámka, jedna žádost. Ta poznámka se týká vyzdvihnutí toho, že díky vynikající práci nebylo možné dospět k dohodě v prvním čtení a očekávám, že toto téma podnítí radu v tom, aby konečně završila vyjednávání nad třemi dalšími složkami. Já bych vás požádal, pane předsedo, abyste dal slovo panu Bodimu, eh, který eh, tady by měl vlastně eh, hovořit ve jménu právního výboru. Pipi. Tohle eh, ve jménu také, to, a to je žádost ve jménu eh, naší skupiny EPP. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Doplnková, doplnkový dozor by měl vést k redukci systémových rizik, které finanční konglomeráty mm, mm, představují Nemá to nahradit eh, samozřejmě eh, návrhy jednotlivých členů. A proto eh, budeme mít dozor na úrovni členů skupinu, skupiny a to, té skupiny, k níž eh, člen patří. Eh, toto doplňkové, tento doplňkový dozor nebude vytvářet dodatečnou byrokracii, pokud bude docházet spolu, ke spolupráci mezi evropskými orgány a národními orgány s jasně vymezenými kompetencemi. Děkuji. Most pedig eh, Szikirski képviselő úrnak adom át a szót. Nyní má slovo pan Szikirski. Děkuji. Eh, za slovo, vážený pane předsedo, pane komisaři. Je mm, správné, že Navzdory a boji proti důsledkům krize musíme také přijímat adekvátní opatření, abychom odstranili důvody a jako kořeny e, krize. E, lepší kontrola kapitálových toků by měla být jednou z našich priorit. Musíme znát, v jaké, nebo dobře vědět, poznat situaci, v níž se ocitáme a musíme rovněž zajistit e, přiměřenou kontrolu finanční finančních toků, tak abychom věděli, jakému účelu slouží. Děkuji vám a tím pádem e, uzavírám tento postup the Eye. a e, současně prosím pana komisaře e, Michela Barniera, aby jménem komise přednesl svůj závěrečný projev. Merci, euh, Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat všem řečníkům, kteří hovořili v této rozpravě. Eh, ve stejném duchu jako pan Stolajan. Dovolte několik upřesnění a několik poznámek. Nejdříve Karlu Skinnerovi děkuji za eh, velice eh, kompetentní otázku. Myslím, že tento text opravdu výrazně posílí dohled na celé, na globální úrovni, konsolidovaně. Myslím, že podobně jako vy, také říkám, ano, je to součástí programu G20. Já jsem o tom několikrát eh, hovořil, také další to zde zmínili. Žádný produkt, žádný sektor nesmí zůstat mimo eh, účinnou regulaci a inteligentní dohled. Pan Sikirský právě teď eh, o této věci také hovořil, o potřebě globálního dohledu. A v diskuse, kterou jsme vedli se Spojenými státy, v naprosté důvěře, ale také bez naivity jsme e, věci hodnotili a postupujeme vpřed. Hovořil o tom také před chvílí pan Langen v rámci e, tématu derivátu. Ano, e, s americkými orgány dohledu jsme o tom loni v létě velice, velice diskutovali. Tedy, pane Skenner, nejdříve k té podstatě. Mohu vás ujistit, že tyto diskuse jsou velmi intenzivní, velmi bohaté a že nic není ponecháno stranou. A právě u otázky konglomerátu, tam jsem to zcela jasně eh, uvedl, když jsem se setkal s americkými partnery. Vysvětlil jsem, že tuto otázku, specifickou evropskou otázku, eh, pojednáváme zcela kompletně na své straně. Pane Skinnere, tedy tyto otázky nejsou formálně v transatlantické diskusi probírány, ale jsou eh, probírány na společném fóru eh, Bazileji. A to je zcela pochopitelné, protože eh, to je vlastně také otázka globálních hráčů. Sledujeme velice pečlivě tyto diskuse. Paní Bowles připomněla výsledky, díky vám dobré výsledky, které jsme dosáhli v korelačních tabulkách to jejich vložení těchto korelačních tabulek do textu, tak jak jsme si to také přáli. A chci ještě souhlasit s panem Gigoltem. Je zapotřebí globální konsolidovaného do, globálního konsolidovaného dohledu, jak o tom také hovořili i další. Je to velmi důležité. A společně také počítáme v roce 2012 až 2013 s přeskumem. Uděláme vše, co bude možné, pana Gigolte, protože ty změny, které vy přijmete, to je vlastně teprve první etapa. A my budeme ještě dále posilovat eh, legislativní rámec, konkrétně v balíčku eh, eh, dohledu v rámci smíšeného výboru a v rámci poučení, které za pár let budeme moci vyvodit z eh, realizace celého balíčku Solventnost 2. U tohoto tématu, které je tak důležité a pro Evropu specifické a týká se to velkých firm, tak tady vedeme dialog, abychom posílili dohled nad konglomerátu v roce 2012, 2013, jak už jsem řekl, o tom budeme dále diskutovat a věřím, že budeme postupovat co nejodvážněji. Děkuji. Pane komisaři. A Nyní má slovo pan eh, zpravodaj. Pane Solojane, máte slovo. Děkuji opět všem řečníkům, kteří v rámci této debaty nadnesli několik otázek. Část z nich byla předmětem eh, dlouhých diskusí během zasedání trialogu. Faktem je, že mi eh, kolegové navrhovali eh, co v pozměňovacích eh, návrzích některá řešení a hlavním kamenem úrazu pro nedosažení dohody byl, mm, byla absence hodnocení dopadu. Nesmíme zapomínat, že tady diskutujeme o finančním sektoru, což je velmi choulostivá oblast a jakákoliv regulace, která je zavedena, má určitou cenu a proto musíme být velmi opatrní při eh, návrhu eh, regulací, jimž budou podrobeny eh, subjekty na tomto trhu. Velmi doufám, že komise bude na přes rok případně schopna předložit